So dear colleagues, good afternoon. Dobré odpoledne, vážení kolegové. Nejdříve přijměme eh, pořad jednání, tímto je tedy připad. Mám několik stručných oznámení. Eh, za prvé, už jste byli informováni, že eh, po dnešním odpoledním zasedání 6.30 bude společné zasedání s Libem neboť by to nebylo možné odpoledne později, tak uh, uh, už teď tady máme um, místa rozdělená podle tohoto společného formátu. Um, teď uh, schrnutí doporučení z 22. listopadu. Za prvé, konzultace ECB k NPL, schrnutí Říkali jsme si, eh, že chceme schrnout diskusy a závazky. A také závazky tedy změn k, eh, tomu k té příloze k zasedání dozorčí rady 9. listopadu, což bylo eh, zasláno nyní v dopise, kde Ekon říká, že se těší na soustavnou implementaci těchto závazků podle té neautomatičnosti. Nebudu, eh, nebudou tam žádná obecná závazná pravidla, a budeme pokračovat tedy v eh, dialogu a spolupráci v této eh, věci. Za druhé, koordinátoři Brexitu se dohodli eh, na pracovní metodě. Za třetí, delegace a návštěvy návštěva v Bazilii proběhne v pondělí 6. dubna 2018 do Francie v týdnu po 12. únoru 2018. Parlamentní týden 18. Eh, eh, budou dvě zasedání, eh, jedno k zdanění, druhé k bankovní unii. Debata se zaměří na debatu s členy národních parlamentů. Frakce byly požádány o typy na, na poslance národních parlamentů, potom studie Vyžádali jsme eh, k, něco k víc eh, k víc v ekonomice sdílení také eh, by k tomu měl být uspořádán seminář, potom návrh specifikace studií ke, kompetenčním otáz- eh, ke konkurenčním otázkám finanční technologie, to bylo schváleno, šestá pracovní skupina k bankovní unii, návrh kalendáře eh, eh, jejich pracovních zasedání v roce 2018 byl schválen. Za sedmé dokumenty na zasedání výboru, tištěné dokumenty od nyní pozor, budou eh, vydávány pouze eh, řádným členům, kteří eh, je budou chtějí i nadále dostávat. Takže si musíte aktivně přihlásit, pokud se nepřihlásíte, nedostanete je čištěné. Každopádně v, pokud bude třeba, tak tady budeme mít rezervní dokumenty. Za prvé přeskum aktů ekvivalence MIFID 2 Potom další slot bude PSD 2. Mm, samozřejmě eh, dostali jsme konečně ten delegovaný akt. Musím eh, říci, že eh, vítám ta zlepšení osobně, pokud jde o delegovaný akt o praní špinavých peněz 27. října přijatý komisí, tak ten byl odložen o měsíc, aby komise mohla se zúčastnit od veřejného zasedání koordinátorů. Pokud jde o MIFIR, to znamená obchod s obligacemi, tak eh, jsme se dohodli, že pošleme dopis radě eh, ohledně tříměsíční přeskumného období a zahájíme eh, předběžné řízení. Bylo svoláno také zasedání s nimi zpravodajů k věci. Potom petice 0296 2017 EMU, tam bylo řečeno, že se zašle dopis pety, 10 návrhů usnesení, které se týkaly 078 2017 bylo rozhodnuto, že nebude eh, podán návrh usnesení. Potom stažení návrhu komise. Velká eh, většina koordinátorů řekla, že nenamítá eh, ke stažení návrhu komise k bankovní strukturální reformě, které někteří samozřejmě říkali, že je důležité řešit ten problém jinými nástroji. Za dvanácté panel odborníků k eh, dohledu bankovnímu. Eh, ten rámcový kontrakt se bude používat i v roce 2018. Já se omlouvám, bylo to dlouhé, ale teď konečně můžeme přejít k bodu 3 na pořadu jednání. A jak víte, Evropská komise navrhla znovu jmenování Helke Koenig, co by předsedkyně Rady eh, pro eh, jednotné řešení problému. Eh, vítám Elke Koenig, eh, předsedkyni SRB. Jak víte, Elke Koenig předseda SRB od jmenování v roce 2014. Její stávající funkční období brzy dojde ke svému konci a komise navrhuje, abychom podle článku 56 to třetí funkční období, nebo abychom i prodloužili to její období o dalších pět let. V tomto kontextu zde dnes eh, Helke Koenig vyslechneme a jistě eh, se můžeme těšit na popis jejich plánů eh, v další fázi SNRP a také popis výsledků v tom prvním období. Dostáváte slovo na zhruba 10 minut. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové poslanci. Je mi potěšením, že s vámi dnes mohu pohovořit o úspěšcích Eh, SRB, kterého bylo dosaženo za mého předsedání. A také vám řeknu, jaké prvky považuji za důležité do budoucna. Transparentnost, eh, veřejná zodpovědnost, eh, to jsou důležité prvky pro práci v SRB. Ve své roli jako předsedkyně SRB jsem navštívila několik uzavřených i otevřených slyšení zde v Evropském parlamentu a také jsem měla několik návštěv v členských státech a setkala jsem se i se zástupci národních parlamentů na jejich pozvání. Pro všechny zákonodárce všude v EU je klíčové pochopit chování a roli SRB při řešení problému banka. A jedná se také o to, že SRB a její činnost může mít pozitivní dopad na všechny občany. My jsme právě zveřejnili víceletý program na následující tři roky, včetně našeho programu na rok 2018 a myslím, že už teď můžeme upřímně říci, že druhý pilíř bankovní unie spočívá na pevných základech, ale musíme splnit eh, ambiciozní cíle, kteří, který si spoluzákonodárci vytýčili. V žádném případě nemůžeme říci, že už máme všechno splněno. Evropská bankovní unie bude i nadále pracovat na tom, aby řešila problémy bank tak, aby to mělo minimálně dopad na reálnou ekonomiku, veřejné finance a finance obecně. To je rozhodně náš úkol a je to víceletý projekt, který má hodně složek a je velmi komplexní. Nejpozději do roku 2020, u některých velkých bank to bude určitě dříve, SRB vytvoří plné plány pro všechny bankovní skupiny. To jsou plány, které budou velmi sofistikované. Máme také průběžná stádia těchto plánů, které budou postupně dopracovávány, dokud nedosáhnou tohoto konečného stádia. Musím říci, že pro většinu mang už máme plány, Teď se to ale bude ještě posilovat, obohacovat. A musím také jasně říci, že stejně jako jinde v životě, plán je dobrý pouze v případě, pokud je schopen přizpůsobit se neočekávaným okolnostem, ty plány mají svůj výhled, ale musí být také schopny přizpůsobit se nějaké konkrétní situaci v okamžiku, kdy se podle nich musí zašit eh, řešit eh, krize a musí být neustále aktualizovány, nemohou prostě pouze ležet na polici, protože situace bank se mění. Budeme mít eh, váz, závazné cíle, pokud jde o vlastní zdroje a pasiva. A další důležitý aspekt, eh, budou tam zveřejněna také naše zjištění, která se týkají odstranění překážek eh, pro eh, ten mechanismus řešení krize. Plány na rok 2017 budou obsahovat závazné cíle na konsolidované úrovni a také roční cíle na úrovně na úrovni subjektu. Ty méně složité banky, které nemají kolegium pro řešení krize, ty budou řešeny na nižší úrovni. Měli jsme několik seminářů, slyšení s těmito bankami a proaktivně jsme komunikovali o svém obecném přístupu v roce 2017. V roce 2018 u těch bank, pro které už byly stanoveny tyto závazné cíle, tento rok SRB určí cíle na individuální úrovni, takže zacházíme ještě o krok dále. U jiných bank stanovíme závazné roční cíle na konsolidované úrovni. Ten přijatý přístup eh, zajišťuje, aby banky byly schopny zvládnout ten přechod ke splnění cílů, aniž by to mělo dopad na jejich finanční stabilitu nebo na jejich schopnost půjčovat reálné ekonomice. Nesmíme zapomínat, že když byl vytvořen rámec pro řešení krizí, tak se tady hodně opakovalo, co se stalo za finanční krize, kdy se použili peníze daňových poplatníků na záchranu bank, protože jsme neměli žádné lepší možnosti. Takže proto byl tento rámec vytvořen proto, aby ty náklady nesli nejdříve akcionáři, a aby to tedy nemuseli nést daňoví poplatníci. Je důležité říci, eh, že kredibilní MRL je důležitou součástí této rovnice. Je to důležitá součást toho, co se snažíme vyřešit eh, od finanční krize. Chceme, aby ty banky byly schopny se pružně přizpůsobovat. I když zatím ještě nebylo přijato žádné formální rozhodnutí MRL, tak banky v zemích, kde bylo toto přijato, v první polovině 2017 a v druhé polovině 2016 vydávaly mnohem menší nebo přijímali mnohem menší počet takovýchto ohrožujících eh, záležitostí. V klíčových oblastech v roce 2018 budeme nadále pracovat. Určitě budeme mít interní MRL, zaměřujeme se také na likviditu. Budeme se snažit také identifikovat eh, překážky pro toto řešení a příští rok se budeme zaměřovat na to, abychom identifikovali tyto překážky a aby tedy banky začaly tyto překážky odstraňovat. Je třeba vyvinout také cíle, pokud jde o hodnocení veřejných zájmů při řešení těchto krizí. To je velmi aktuální téma. Více informací najdete v tom právě zveřejněném programovém dokumentu na rok 2018. Řešení rezolučních akcí vyžaduje mít plán pro různá scenária. A my jsme teď v červnu měli svůj první případ, kdy po, podle posouzení ECB Banko Popular um, hrozil úpadek a bylo jednomyslně rozhodnuto, že tedy bude podniknuté rezoluční akce. Toto rozhodnutí podpořila Evropská komise, SRB společně s Evropskou komisí a ECB se také ponaučí z tohoto učebnicového řešení. Samozřejmě je důležité vypracovat různé scénáře a plány, ale jak už jsem říkala, realita může být odlišná. V každém případě musíme být schopni jednat také flexibilně, pokud jde o řešení problému banky, které hrozí úpadek, aby využila tedy druhé šance. Případ Banko Populáry je takovýmto příkladem. Já myslím, že v tom svém případu jsme použili bail-in jako strategii, ale můžeme také říci, že teď s ohledem na to, že jsme měli potenciálního kupce pro celou banku, měli jsme štěstí, že všechny funkce mohly pokračovat, takže pokud je to možné, tak eh, toto je nejefektivnější způsob, eh, bez ohledu na to, co máte ve svém plánu. Odklon od plánu musí být vždycky zvážen, eh, pokud může přinést lepší výsledek. A také další věc je jasná. Když dochází k takovémuto postupu, tak vždycky dojde k potenciálním ztrátám pro akcionáře a držitele dluhopisu. Při přijetí tohoto rozhodnutí jsou zapojeny evropské instituce a SRB a samozřejmě do hry vstupuje celý rámec. V současné době tyto plány procházejí revizí a v následujících letech uvidíme jisté změny. Změny, o kterých budete muset rozhodovat je to pořád ještě nový koncept, který může být eh, užitečný při úpravě současných pravidel, když vezmeme v úvahu zkušenosti, které jsme získali. Pokud to nepovede k nějaký, nějakým pravidelným eh, postupům v tomto smyslu. V tomto období také Čekáme na rozhodnutí v další části toho balíčku ochrany před rizikem, jak je to tedy součástí našeho mandátu. Doufáme, že se tím posílí rezoluční rámec a že to vytvoří také jasnost do budoucích let. Dovolte, abych připomněla, že implementace současného backstopu pro SRF je pořád ještě vysoko na pořadu jednání a my zatím podporujeme úsil členských států vytvořit efektivní společný backstop. A v neposlední řadě, vždycky to na konci říkám, EDIS je třetím pilířem bankovní unie a pořád ještě chybí. Šířeji bych také připomněla členským státům, že je nutno pracovat, aby se řešil právní rámec, pokud jde o platební neschopnost. Jako předsedkyně SRB si myslím, že je důležité skonsolidovat práci, která už byla udělána, pokud jde o rezoluční plány a zaměřit se také na rozvoj politik. Na závěr bych ráda řekla, že už bylo uděláno hodně práce, ale jak už jsem také říkala, pořád ještě bohužel nemůžeme říci, že náš úkol je splněn. Já doufám, že se to podaří. Těším se na pokračování této práce, děkuji vám za trpělivost a pozornost a snažila jsem se dodržet také tu řečnickou dobu 10 minut. Děkuji mnohokrát a nyní mají slovo kolegové. Můžete klást své otázky, mít připomínky. Brian Hayes je prvním řečníkem za EPP. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, paní Keniková. Vítejte zpět na půdě výboru Ekon. Děkujeme za úvodní připomínky. Naváži na to, co jste řekla závěrem, co máme udělat. Hovořila jste o významu eh, balíčku, o Edisu, připomněla jste nám Evropskou bankovní unii, to je třeba akceptovat přes hranice také jste hovořila o nutnosti zlepšovat eh, insolvenční režim v členských státech. Je to tedy ještě obrovské množství práce, v každém eh, prostředí. Eh, vy se musíte dívat dopředu, ale i zpět, abychom zajistili, že máme ten správný politický mix nepochybuji o tom, že ten e, výsledek, na, e, jak jsme vyšli tedy z krize na úrovni EU, e, bailout je důležitou součástí, jak získat důvěru v bankovní systém. A vaše role je naprosto důležitá. To, co jste udělali v uplynulých letech a také to, co vás očekává v nadcházejících letech, posílit důvěru veřejnosti činnosti v legislativu, kterou uskutečňujeme od eh, té doby krize a po eh, implementaci veškerých opatření. Tři otázky. Mohu se zeptat, domníváte se, že eh, lze zlepšit vztahy s Evropským parlamentem? Pokud ano, jak? My víme, že se účastnictví našeho jednání, ale jako součást transparentnosti toho, co SRB dělá, jak je možné tyto vztahy zlepšit. E, myslím tu otázku obecně. A za druhé, e, co SRB dělá, když je dnes eh, zveřejněn ten víceletý eh, eh, plán, tak jsem ho ještě neviděla. Těším se na něj. Jak vypadá ta spolupráce s ostatními části světa? Jaké nástroje používáte? Zabýváte se tedy likviditou a také jaké jsou e, požadavky e, na řešení problému, jak postupujeme. Je to balíček nástrojů, e, jako příklad. A nakonec řekla jste, že jste v kontaktu s národními parlamenty, to já vítám a po zbytku vašeho mandátu a i v budoucnu. Já si myslím, že to je důležitý signál, který eh, SRB vysílá vůči eh, členským státům. Jak to tedy vypadá na úrovni členských států? Jak je možné tedy posilovat tento dialog? Děkuji vám. Děkuji za vaše otázky. Já se pokusím na ně odpovědět a začnu tou poslední. Jsem opravdu velice šťastná, že si mohu vyměňovat názory e, ve, e, se všemi parlamenty členských států, ale navštěvuji jenom ty, kam jsem pozvána. Takže e, se těšíme na ty otázky, které dostáváme. SRB nebyl úplně úspěšný v prvních třech letech, ale snažili jsme se navštívit každý členský stát, abychom mohli hovořit se zástupci fiskálních orgánů, průmyslových korporací, centrálních bank. Je tu ještě celá řada států, kde se to podařilo vyřešit a i když jsem tam nebyla, ale je tedy zapotřebí ta výměna výměna názorů s národními parlamenty. A e, nyní, jaký je rozdíl mezi námi a ostatními? Máme velice dobrý dialog s kolegy v USA, s e, Bank of England, je součástí EU, ale ne bankovní unie. Také jsme se na trojstrané úrovni snažili řešit, jak eh, máme vzájemně chápat, jak řešit ty problémy a máme přitom jednu výhodu. Je to jeden členský stát, o který se starají. Je to USA, je to Spojené království, ale my eh, máme 19 eh, různých eh, zákonodárství, které se týkají korporací, řešení insolvencí, takže naše situace je mnohem složitější, ale domnívám se, že řešíme úplně stejné případy, ať je to MRL nebo jiné, jsou to jenom dvě strany jedné mince. Pro nás je obtížné, když řešíme problémy likvidity než Bank of England, a my hovoříme o systému Evropské centrální banky a v neposlední řadě naše vztahy s Evropským parlament. Když se na to dívám vnější, tak ty vztahy jsou velice dobré. Snažili jsme se být co nejtransparentnější. Dáváme vám k dispozici naše zápisy, umožňujeme přístup a já jsem vždy proto, abychom se tedy setkali s parlamentem eh, v pozici experta eh, na půdě výboru Ekon. SRB i já beru ty vztahy s parlamentem opravdu vážně. Děkuji. Pervanč Beres. Eh. Děkuji. Elke Koenig. Prodloužení vašeho mandátu jako předsedkyně SRB nastává v okamžiku, kdy mnoho aktérů na trhu velmi přísně sleduje, co se děje, protože poprvé jste použili nástroje na řešení krizí. My jsme tady proto, abychom kladli otázky zcela legitimně jako poslanci musíme i my vyhodnotit to, co se konkrétně stalo v případu Banco Popular nebo v případě italských bank. A proto bych se vás jako předsedkyně SRB ráda zeptala velmi obecně na něco nad rámec toho, co jste říkala o řízení likvidity. Jaké ponaučení si z toho odnášíte? Jaké chyby už bychom neměli opakovat? A co jsme mohli udělat jinak? Jaké informace mohly být dány trhu, než se board sám začal zabývat tou rezolucí v případě Banko Popular. Pokud jde o MRL, tak eh, vy jste o tom dlouze hovořila, jejich důležitost roste, ale vzniká zde praktická otázka. A sice, jak uplatnit tyto MRL, která nutí banky jít na trh, koupit si nová aktiva, aniž by to vyvolalo procyklický pohyb, který zvýší hodnotu tohoto kapitálu. Takže vlastně oslabujeme v okamžiku, kdy se je snažíme posílit. Vy jste hovořila o čtyřleté strategii s různými průběžnými zastávkami. Ale jak chcete vyřešit tento rozpor? Na jedné straně je třeba vzít eh, v potaz specifickou situaci každé banky a nezačít dělat nic své volně. Pokud je o Edis, tak jste tím ukončila své vystoupení. My všichni jsme velmi blíz, zblízko viděli, že po případě Banko Popular naštěstí zde byl někdo na trhu, kdo chtěl koupit Banko Popular, jinak by to byla katastrofa. Takže myslíte si, že v tom případě to sdělení komise, která chtěla posunou věci vpřed, pokud jde o EDIS, zda to skutečně pomůže nebo ne. My si myslíme, že bylo ukázáno, že to snižování rizik je už velmi pokročilé. Kam až můžeme omezovat rizika, abychom šli skutečně cestou sdílení rizika. Já se pokusím odpovědět na vaše otázky v tom pořadí, jak jste je kladla. Co se týče případu Banco Popular, myslím, že jsme také řekli, že to byl případ, kdy jsme uplatnili eh, veškerá pravidla, ale jsme velice rádi, že se našel eh, subjekt který banku koupil a byli jsme velice rádi, že tato banka byla na, prodaje, na prodeji a my jsme mohli eh, tento prodej využít jako základ naší činnosti a bezprostředně potom jsme dívali, že to ne, bylo pochybení, bylo to řešení likvidity. Myslím, že jsme o tom hovořili dostatečně ze široka a údaje nebyly v tomto případě problémem. Ten proces byl organizován a banka byla ochotná poskytnout veškeré potřebné informace, ale i tato banka zápolila s problémy. Kdybychom potřebovali více transparentní údaje o státních dluzích a podobně, asi by se zvolila jiná strategie. Máme to otočit, pokud tedy není zorganizován proces prodeje a je tu časový tlak, tak je velice těžké nalézt eh, někoho pro tuto banku na trhu. Za druhé jste, zmiňujete o informacích eh, pro trh. Já jsem se o tom zmiňovala několikrát. SRB nedává k dispozici žádné citlivé informace subjektům na trhu. To bylo, myslím, velice dobře známo. Banka byla pod značným tlakem, šířilo se hodně informací a je eh, otázkou, kdo s kým hovořil. V každém případě jsem to nebyla já. MRL to je náš klíčový eh, nástroj, který nám umožňuje řešit problémy eh, bank, které se dostaly do potíží. Potřebujeme MREL, potřebujeme eh, příslušnou kvalitu a je jsem si vědoma, že na toto téma pokračuje legislativní rozprava, musíme se tím zabývat a rozhodli jsme se. A když se podíváte na naši webovou stránku, tam je to zveřejněno, stanovují se závazné cíle, které mají do čtyř let banky splnit. Některé nepotřebují čtyři roky, jiné potřebují, aby se jim podařilo splnit tyto cíle, ale konají se výroční rozpravy a na roční bázi se k tomu vracíme, takže v tom tedy pokračujeme. A my jsme vždy říkali, že bankovní unie se musí opírat o tři pilíře a má to být tedy skutečně unie a nejde tedy o to, kdo se bude eh, starat o depozita, protože to by bylo vnitrostátní opatření, takže je to návrh, který se ubírá tímto směrem, ale No, to můžeme potom diskutovat. Děkuji, Sandra Luis, děkuji. Vítám vás, paní Königová, a mám několik otázek, které se týkají státní pomoci a EDIS. Státní pomoc, eh, pokud máte tedy nějaká přání, tuto část roku, zda byste chtěla doporučit eh, nějaké změny, nebo se domníváte, že všechno funguje dobře, Můžete to vylíčit hezkými barvami. Tedy bankovní sektor a ta komunikace by měla být lépe sladěvána. A za druhé otázka se týká Edisu. Již to jsou dva roky, když hovoříme o dovršení Edisu a je to také v vaší kompetenci a kolegů z Beres a chtěli bychom se zeptat, na roli vnitrostátních záručních režimů. Beres a co se týče finální eh, verze Edisu, když hovoříme tedy o nutnosti intervencí z evropských fondů. Jak vy se díváte na EDIS z vašeho pohledu? a budou tady ty vnitrostátní záruční režimy, které budou zapotřebí eh, pro absorbování ztrát i v finální fázi. Děkuji. Tak já vám to uh, jasně řeknu. Po těch insolvenčních případech, kterých jsme byli svědky v létě, si myslíme, že by určitě dávalo smysl, aby abychom se zamysleli eh, s, nad celým tím systémem od a tady z pohledu eh, v podnětu, stimulu. Naposledy eh, bylo to sdělení revidováno v roce 2013, potom v roce 2014 přišlo další a bylo by dobré, aby tohle obojí bylo sladěno. Já nejsem člověk, který by říkal, že nepotřebujeme preventivní kapitalizaci. To by vždycky měl být takový nástroj, který by nám měl být k dispozici. a určitě také eh, pomoc likvidací by mohla dávat eh, smysl. Tam jde o to, eh, aby prostě někdo na tom nebyl lépe v tom či v onom scénáři. Pokud jde o EDIS, tak samozřejmě národní systémy pojištění vkladů by měly sehrát do budoucna také roli. Pokud se podíváte na SRB, tak my jsme ten orgán pro největší banky ale eh, spolupracujeme velmi úzce s národními orgány pro řešení problému. To jsou eh, orgány pro menší banky, kde my máme akorát monitorovací funkci. EDIS vždycky eh, bude tématem, které se zaměřuje zejména na malé a střední banky, které, nad, nad kterými Evropa nedělá dohled. Takže já si myslím, eh, že tady to je takový eh, systém, kde máte jak národní kompetence, tak evropské kompetence, ale myslím si, že teď je asi tak trochu eh, o tom mluvit, brzo o tom mluvit a určitě to je nad rámec toho, co jsme zde dnes měli projednávat. Děkuji, Petr Ježek. Děkuji, pane předsedo. Děkuji paní Kenningová a bratu přeji vám k vaší nominaci. Já také dnešní eh, eh, slyšení eh, vnímám i jako dobré, dobrou možnost zrekapitulovat fungování systému pro řešení krizi a rekapitalizaci. A chtěl bych hovořit o myšlence veřejného zájmu, která je v jeho jádru. Vrátil bych se ke dvěma nedávným eh, případům italských bank, eh, benátských, kdy veřejnost měla nést část, nebo musela nést část eh, té finanční zátěže neboť národní insolvenční pravidla byla uplatěna místo a, a evropských pravidel rekapitalizace z vnitřních zdrojů. Mám k tomu následující dotazy. Pokud uplatnění národních insolvenčních pravidel, pokud tímto uplatněním vznikne náklad daným poplatníkům, jako v benátském případě, neměl by se tady spíše uplatnit EVRD? A pokud veřejným zájmem je zajištění finanční stability, jak to, že italská vláda tvrdila dlouho, že ty dvě benátské banky jsou eh, systémové, ale SRB došel k jinému závěru. To je eh, tak nějak eh, překvapivé, vzhledem k tomu, že italská vláda opakovaně konstatovala, že je třeba záchranných opatření, aby se zabránilo v velkým výkyvům v ekonomice. A za poslední v případě tedy dvou benátských bank eh, nelze eh, než dostat dojem, že ta eh, pravidla byla vyložena poněkud svévolně. Nemyslíte, že by bylo třeba to interpretovat nějak systematičtěji? Tak za prvé k SMA. V případě banky v obtížích, je třeba zjistit, jestli existuje nějaké soukromé řešení. V tomto eh, případě to nebylo k dispozici. Potom je třeba eh, zjistit, jestli je veřejný zájem na vyřešení krize banky hm, v rámci eh, systému MRD, protože protože víme, že pokud ne, tak eh, je tady eh, v mm, insolvence podle národních pravidel. Máme několik kritérií pro to. Hmm. Za prvé, jestli je tady eh, riziko finanční stability a jestli ta banka poskytuje nějaké, nebo zajišťuje nějaké kritické funkce. Došli jsme k závěru těchto dvou bank, že vzhledem k vysokému podílu cizích zdrojů v těchto bankách, neměli ani eh, kritickou funkci, kterou, eh, která by nebyla, kterou by nebylo možné eh, zahrnout nebo z, nahradit, ani nepřispívají k nějaké stabilizační funkci. To znamená, že v tomto případě tyto banky budou doslova předány národním úřadům a, a budou se uplatňovat národní, tedy vnitrostátní pravidla pro insolvenci. Ten italský insolvenční zákon umožní prodej podniku a umožní slušný výsledek. Takže potom italská vláda rozhodla po konzultaci s Evropskou komisí poskytnout pomoc ne kvůli tomu, to, že by to bylo ve veřejném eh, zájmu, eh, pokud jde o finanční stabilitu v celé Itálii, ale vzhledem k sociálním a dalším aspektům v Itálii. Tohle je rozhodnutí, které bylo přijato po našem rozhodnutí. Na tom nemáme, eh, na tom nemáme žádný vliv, ale pokud chcete, týká se to té otázky pana Alunese, co je tedy na eh, tom seznamu. já si myslím, že na tom seznamu pro nás je, zamysleme se nad těmito případy s komisí, abychom věděli, jestli je třeba to tady nějak sladit nebo ne. Děkuji. Pan Viegas. Vou falar em português. Budu mluvit portugalsky. Tinha algumas questões Eh, rád bych se zeptal na následující. Eh, na minulost a potom na několik obchodních věcí. Banco Popular ve eh, Španělsku. Toho se týká má první otázka. Se ve své době byla velká řada stížností, byla podána, a byly podány žaloby a jak a mohlo to úplně eh, zastavit eh, ten eh, proces. Jak to bylo možné? Druhá otázka k té informační nebo údajné nebo nedostatku informací z května. Jaké důsledky z toho lze vyvodit? Jak moc to ovlivnilo tu krizi likvidity a do jaké míry tady eh, vzniká nezbytnost přijmout konkrétní opatření. Potom ještě jedna otázka k Banko Popular. Firma Lloyds odpovídala eh, za vypracování dvou zpráv ex ante a ex post. A eh, byly tam nalezeny, byla tam nalezena slabá místa, takže si můžeme klást otázku, jestli tam nebyl nějaký střed zájmu vzhledem k tomu eh, základu první eh, té zprávy. A potom další otázka, eh, pokud je o transparentnost. Kdy dostaneme přístup k oběma těm zprávám, kdy se do nich budeme moct podívat? A do jaké míry hovoříme o stejných transparentních kritériích? Respektive máme zde nebezpečí, že tady bude jedna zpráva, která nebude úplně správně výsledku. Protože v té druhé byly nějaké důvěrné informace. A z toho vyplývá jedna úplně principiální otázka. A sice otázka externalizace těchto eh, velice podstatných věcí. Ne, eh, oslabuje se ten systém. Myslíte si, že je nezbytné ten systém dohledu eh, vybavit vlastními prostředky, aby eh, byla eh, zajištěna celá eh, nezávislost všech těch externích, protože ty externí podniky fungují jako, exter, jako oligopol a mají úzké vazby na finanční systém. A potom poslední otázka se týká koncentrace toho systému. Řešení problémů bank samozřejmě vede k vyšší koncentraci systému. Není to v rozporu eh, s cíly bankovní unie? Děkuji. Tak to je celá řada otázek. Zkusím je vyřešit jednu po druhé. Za prvé, eh, stížnosti nezadrží rozhodnutí o vyřešení problému, vyřešení krize. Já doufám eh, eh, a jsem přesvědčená, že tady eh, nebude soudní zastavení toho procesu a pokud by to řešení porušovalo princip, že na tom žádný věřitel nesmí být hůře než ostatní, tak by tady došlo k odškodnění a odškodňovalo by se s SRM, to je tolik jenom obecně takže nebude se, eh, eh, nemůže být eh, podle zákona a zvráceno to rozhodnutí. Pokud je o Lloyd, my všechny soustavně informujeme v rámci organizace a já jsem si vědom a té potřeby zajistit, aby data zůstala v organizaci, aby se o ní zachovala mlčenlivost. Ale jak říkám, tohle je údajná zpráva, která údajně od nás eh, pocházela, ale nepocházela od nás. Eh, spustilo tohle ten problém. Ta banka prodělávala peníze. Myslím si, že tedy, že ne. Eh, čekal se jiný proces. Takže trošku eh, by bylo zjednodušením, eh, že tohle spustila zpráva Reuters. Potom eh, ta zpráva Deloitte ex ante a ex post. A vaše dodatečná otázka k tomu, kdo by měl udělat to ocenění, tak legislativa to říká jasně. Musí to být ocenění provedené nezávislou třetí stranou. Proto SRB už v roce 2015 to zadal, tak, abychom měli eh, celý eh, panel hodnot. Eh, ano, je to o těch obvyklých podezřelých, je to šest firm dohromady. A v, každém případě, až se budeme připravovat na nějakou likvidaci, a i v případě Banko Popular, tam ověříme konflikt zájmů a dáme to té firmě, která nám předloží nejlepší nabídku. A oni dělají eh, dvě eh, odlišné, eh, dvě odlišná ocenění. Za prvé, to první nás, na, nás má informovat o, o tom rámci a nástrojích, které povedou k nejlepšímu výsledku řešení a potom ex post, to je už podle fakt tak, abychom se ujistili, že žádný věřitel nebude znevýhodněn v tom insolvenčním řízení. Bylo by lepší eh, dělat to eh, interně, mít eh, vždycky řadu tedy zaměstnanců, tak je nás spousta členských států, 19, tak ta otázka se vyloženě nenabízela, protože ten právní rámec prostě říká, že to musí být nezávislá externí firma. Pokud jde o transparentnost, My jsme eh, zredigovali eh, to rozhodnutí o eh, vyřešení problému a SRB se rozhodla, že musíme vydávat tu redikovanou verzi. V zásadě podpořila naše rozhodnutí, abychom byli opatrní s tou plnou zprávou, ale abychom vydali i jejich, její redikovanou verzi. To uděláme. Trvá to několik týdnů, já bych byla ráda, kdybychom to zvládli do Vánoc u toho druhého hodnocení, u toho třetího ocenění, pardon, tam eh, to zatím ocenitel nezveřejnil a my jsme na ně netlačili, protože chceme dobré ocenění, důkladné ocenění. A ne, aby oni říkali, no, vy jste na nás tak tlačili časově. Takže jakmile to budeme mít k dispozici, tak budeme muset dělat to tež. A pokud je o koncentraci systému, no tak eh, fůze povedou ke koncentraci ale eh, myslím si, eh, že eh, v systémová důležitost spočívá více než jenom ve velikosti. Děkuji, Sven Gold. Thank you. Děkuji. Nejdříve k případu Banko Popular. Myslím, že jsme tady už dlouze diskutovali o problémech, které byly zjištěny a také jsme se podělili o své obavy Samozřejmě je právem každého, kdo v tomto procesu přišel o peníze, aby se bránil. Na druhé straně ale vidíme velký nárůst eh, lobbingu v této sněmovně i jinde a to mně připadá problematické. Jak eh, někteří velmi dobře zorganizovaní aktéři nastolují toto téma. Možná byste se s námi mohla podělit o větší detaily jakým tlakům jste nyní vystaveni, jakým hrozbám. Za druhé, pokud jde o nadcházející hlasování, já bych rád řekl, že obecně máme pocit, že apetit veřejnosti i tohoto parlamentu, pokud jde o tvrdé mechanismy a silnější pravidla pro banky, že prostě ten, ta chuť klesla, my jsme se s vámi dlouhodobě vyměňovali informace, kladli jsme otázky a máme silné pochybnosti, že ty plány řešení krizí, které jste si vyjednali s jednotlivými institucemi, opravdu budou schopny splnit ten cíl, protože tam chybějí závazné cíle MRL, a navíc tam chybějí závazná opatření pro odstranění překážek a pro řešitelnost situace bank. A vy jste říkala, že do roku 2020 bude trvat, než budete mít plně závazné a kompletní rezoluční plány pro všechny instituce. My bychom ocenili, kdybyste přislíbila rychlejší postup i když samozřejmě my se tady řídíme motem nestřílejte poslíčka, tak tady vy jste svým vlastním eh, pánem eh, náš hlas dostanete, i když se teď tedy nezavážete k nějakým silnějším postupům, ale my bychom v každém případě takovéto silnější závazky z vaší strany uvítali. Dovolte, abych zodpověděla vaši otázku o Banco Popular. Já jsem zase fascinována tím, co se děje, ale myslím si, že je silné slovo hovořit o nějakém tlaku nebo hroze, o nějakých hrozbách Prostě jsme jen zavaleni žalobami, ještě další přijdou. V každém případě ti, kteří byli poškozeni, se mají právo bránit. Ta chuť po zpřísnění pravidel. Já si myslím, že my jako SRB jsme plně odhodláni uplatňovat pravidla, která máme, aby bylo možné krizové situace bank řešit ty rezoluční plány, ty nejsou projednány s bankami, to jsou naše plány, ale my musíme banky vyslechnout, musíme pochopit, zda přijímáme ty správné kroky a že jdeme správným směrem. Velmi ráda bych slíbila rychlejší postup, ovšem jediné, co mohu přislíbit, je, že stejně jako u MRL v roce 2017 jsme se rozhodli, že uděláme poměrně velký krok eh, pro ty velké banky, pak bude druhý krok a můžete se můžete si být jisti, že budeme postupovat stejně jako u těch překážek. Ale tam musíte vždycky trošičku manévrovat u těch překážek, protože nechcete přestat pracovat eh, na tom problému, který označujeme jako schopnost banky být eh, předmětem řešení krize. Nicméně pracujeme na třech frontách zároveň. To je důkazem toho, že bereme svůj mandát velmi seriózně, velmi vážně. Já si myslím, že realistické 2019, ale nechci slibovat nesplnitelné. Děkuji. Teď máme CatchDI, EFDD e a ENF tady. Nevidím, takže kolega Fernandez. Dobrý den, pane předsedo, paní předsedkyně, děkuji za to, že jste přišla. Já bych vám rád položil otázky k pracovnímu programu 2018 a k víceletému plánu, který jste předložila dnes dopoledne, ale určitě pochopíte, že jsem si ho ani nestihl přečíst takže se musím znovu zeptat na případ Banco Popular. Mám čtyři otázky. Za prvé, říkala jste, že informace Reuters nebyla od SRB. A podle mě problém té informace Reuters byl v tom, že to tak trochu nafukovalo ta vaše prohlášení, které jste měli v Bloombergu nebo takhle, kdybyste nevystoupili v Bloombergu, tak eh, by to u Reuters tak eh, nemělo takové echo. V každém případě v té odpovědi, ve své odpovědi jste přiznali, že ta banka je v koncích. A já si myslím, eh, že to bylo dost tedy nešikovné. Já si myslím, že by se měl ten váš člověk vyjádřit ve stylu, že k tomu nebude poskytovat komentář. Takže jak zabráníte takovýmto unikům informací do budoucna, aby se v dalších rozhovorech eh, takovéto prohlášení nešťastné prohlášení neobjevilo. Další věc se týká informe, eh, nebo tedy zprávy Deloitte. Vy říkáte, že se to nedá zveřejnit, protože je třeba zaručit finanční stabilitu, ale já si myslím, že po tom případu Banco Popular jsme měli velkou nestabilitu na finančních trzích ve Španělsku. Ta finanční nestabilita byla tak vysoká, že některé ústavy nemohly ani obchodovat. Já si myslím, že to je záležitost, kterou bychom si měli ještě prostudovat. Možná byste měli zvážit své stanovisko do budoucna budete mít tyto zprávy i nadále tak, že budou soukromého charakteru v těch příštích případech řešení krize. Třetí otázka. Vypracování té zprávy ex post, to dělá taky Deloitte. Vy říkáte, že je to pro vás užitečné, řídí se kritériem vyhnout se střetu zájmu, ale my všichni víme, že je tam jasný střet zájmu. My samozřejmě nepochybujeme o tom, že Deloitte je firma, která to může tedy udělat, určitě můžete využívat jejich služeb, ale nemyslíme si, že firma, která dělá analýzu před, aby je dělala i po, to si myslím, že je jasný střed zájmu, takže možná se nad tím zamyslete při dalších postupech, protože to je věc, kterou bychom do budoucna měli rozptýlit. Jakoukoliv pochybnost, jakýkoliv možný střed zájmu. A čtvrtá otázka se týká bankovní unie. Edis. Vy jste řekla, že potřebujeme EDIS, abychom završili bankovní unii. Já si to také myslím. Myslíte si, že EDIS by mohl získat podporu také fiskal backstop, který potřebuje rezoluční fond? Děkuji. Začnu vaší první otázkou o Reuters a uniku informací od Bloomberga. Můžete hovořit o různém propojení, ale musím jasně říct, si novinář eh, se mě zeptal, na Banco Popular, na klesající hodnotu. A jediná věc, kterou jsem řekla, že Banco Popular je jednou z bank, které sledujeme, stejně jako řada dalších bank. Já jsem tedy neuvedla žádné detaily nečekala jsem, k čemu to povede. Prostě já jsem nespustila žádnou debatu o Banco Popular. Pokud jde o zprávu Deloitte, tak tady bych s vámi nesouhlasila v tom, že na trhu nastala nestabilita. Já si myslím, že po vyřešení krize Banco Popular jedna věc, kterou uznali také španělští kolegové, byla ta, že v podstatě to nemělo žádný dopad ani na stát, ani na banky. Některé banky, na ty jsme se potom podívali i lidé si říkali, no a co tato banka? To si myslím, že je normální, ale v každém případě finanční stabilita nebyla ohrožena. O zprávě Deloitte jsme už několikrát řekli, že máme dvě různá řešení, tedy dvě různá hodnocení. Já nemohu vyloučit, že do budoucna znovu budeme mít jedno hodnotitele pro tato dvě různá hodnocení. Možná bude důvod to změnit, ale já si myslím, že pro mě mít jednoho hodnotitele na obě dvě tato hodnocení, to je rozumné i s ohledem na to, kolik těch možných hodnotitelů je. Další otázka, kterou máte, se týkala transparentnosti, jak jsem říkala. Budeme se dívat na to, jakým způsobem zveřejnit tu nedůvěrnou část hodnocení Deloitte. A to je věc, kterou potom vyvěsíme na našich webových stránkách, aby si to mohl každý přečíst, ale bude to jenom ta nedůvěrná část. Pokud jde o Single Resolution Fund, tak eh, není na mě, abych rozhodla. My určitě chceme, aby tam byl backstop. Eh, zatím máme tu facilitu pro půjčky. Backstop byl přislíben, budeme ho potřebovat nejpozději v závěrečné fázi po mutualizaci fondu. Bude-li s tím tedy EDIS nějak propojen, to spíš záleží na vás jako na zákonodárcích. Děkuji. Máme za to, že komise navrhne backstop pro bankovní unii, včetně tedy EDIS. Pan Tremosa. Vážená paní Königová. Mám dvě stručné otázky na vás a chtěl bych vám popřát hodně štěstí ve vaší činnosti. A budu tedy velice stručný. Dvě otázky. První otázka. Co se můžeme poučit z případu Banko Populár? Možná, že je to, že je to že nebudete potřebovat 48 minut, ale 48 hodin, jakožto SRP pro rozhodování, že je třeba stanovit určitá pravidla. Také vlády by se tím měly zabývat. Co si o tom myslíte? A teď je ta zpráva Deloitte. Evropský soudní dvůr si vyžádal kompletní zprávu poskytne SRP tedy kompletní zprávu soudnímu tvoru velice Jednoduše ano, my samozřejmě poskytneme cokoliv Evropskému soudnímu dvoru, pakliže dospěje k tomuto závěru, pak se asi znovu obrátím na eh, právníky, aby respektovali rozhodnutí soudu a také eh, rozhodnutí o odvolání. Musíme se na to podívat, protože eh, naše rozhodnutí eh, musí být řešeno opravdu velice opatrně, protože je to citlivá záležitost. K první eh, otázce trvalo to déle než 48 minut, sice to nebylo 48 hodin, ale bylo to dlouhé rozhodnutí a jeden z těch důvodů byl takový, že jsme chtěli zajistit, zjistit, že pokud tedy dojde k úpadku banky v polovině týdnu, tak jako poslední možné řešení by bylo užitečné mít moratorium pro ty eh, orgány pro řešení problému. Eh, my jsme zvažovali všechny argumenty pro i proti, ale v každém případě je to nástroj, který nám může pomoci abychom se eh, ze situace v úterý nebo ve středu eh, překlenuli eh, prostě včas přes víkend. Tolik na ty vaše dvě otázky. Já vám mnohokrát děkuji a obecně vám také děkuji za velice dobrou spolupráci vaší instituce s Evropským parlamentem. Doufáme, že bude následovat tedy další krok poskytnutí zprávy, že do toho vneseme velkou míru transparentnosti, to bude další krok ke zlepšení spolupráce a v budoucnu nemůžeme vyloučit, že budou tedy různé zprávy. Pro některé poslance je to důležité, takže v, tom, v té spolupráci budeme pokračovat. Budeme pokračovat eh, v dialogu na toto téma. Děkuji mnohokrát za to, že jste se účastnila našeho jednání. Teď eh, eh, pozastavíme jednání na krátkou dobu, aby se mohli dostavit poslanci. A my budeme pokračovat také tím, že vás potvrdíme ve funkci. Elke děkuji.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 Budeme moci hlasovat, pane předsedo, ano. Musíme to otestovat, takže hlasujte, prosím, je to testovací hlasování. MISK 29, 32, 33, spousta lidí tu chybí. Pojďte, prosím, vezměte si sebou hlasovací karty. still, I, I still see Okay. Okay, so the test is closed. And... Končíme testovací hlasování a budeme moci přistoupit k prvnímu hlasování a to je jmenování paní Elke König znovu předsedkyní SRB. Bude to tajné hlasování eh, podle našich pravidel. To vám nemusím vysvětlovat. Plus znamená ano. Eh, eh, zahajuji hlasování. Vote is closed. Hlasování je u konce. 31 hlasů se vyslovilo pro, 9 eh, no, proti, nikdo se nezdržel hlasování, takže předsedkyně byla znovu zvolena, blahopřeji a nyní přejdeme k návrhu stanoviska eh, k elektronickému průkazu a bude to jmenovité hlasování o prvním pozměňovacím návrhu. Pokud bude eh, přijat, tak to bude znamenat odmítnutí celého návrhu, takže zahajuji hlasování. Eh, chce prosím někdo vystoupit? Ano, eh, týká se to směrnice. Je to směrnice. Je to napsáno malým písmem, ale první je směrnice. Hlasujte, prosím. Vote is closed. Hlasování je u konce. Přijato. To znamená, že návrh tedy padá, že byl zamítnut. A nyní stejný postup, který se týká nařízení. Zahajuji hlasování. Je to jmenovité hlasování. Vote is closed. Hlasování je u konce. Stejný výsledek 24 pro, 16 proti, nikdo se nezdržel, takže zamítnuto. Návrh padá. A nyní přejdeme k hlasování návrhu stanoviska ke směrnici, eh, která se týká eh, preventivní restrukturalizace a tak dále. 1.1.7 pozměňovací návrh, kdo je pro, proti, to ověříme. Hlasování je u konce. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 118, kde je pro, proti. To ověříme, hlasujte prosím. Vote is... Hlasování je u konce. Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 119. Kdo je pro? Proti? Musíme to ověřit. Nevidím moc dobře, takže zahajuji hlasování. Vote is closed. Hlasování je u konce a návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 120. Kde pro? Kdo je proti? Musíme to zase ověřit. Zahajuji hlasování. Vote is closed. Hlasování je u konce. A je to uh, uh, uh, zamítnuto. Pozměňovací návrh 121 a 122. Kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 17. Kde pro? Proti? držel se? Přijat. Pozměňovací návrh 123. Kdo je pro? Proti? Tak to musíme zkontrolovat. Hlasování běží k návrhu 123. Vote is closed. Hlasování je u konce. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 124. Kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 125. Kdo je pro? Kdo je proti? Je to zvláštní politická kombinace, takže to ověříme. Zahajuji hlasování. Návrh 125, hlasování je u konce a návrh byl přijat. Kompromis A, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijat. Pozměňovací návrh 18, pro, proti, zdržel se, přijat. Návrh 129, kde pro, proti, zdržel se, zamítnut. Pozměňovací návrh 130. Kdo je pro? Proti? To ověříme. 130. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce a návrh byl zamítnut. To byl návrh 130, takže teď 131. Kdo je pro? proti. Myslím, že to byla většina, ale ověříme to. 131. zahajují hlasování. Hlasování je u konce. Přijat. A 132. Kdo je pro? Proti? Zelení jsou proti. Myslím, že tedy byl zamítnut. Návrh 20. Kdo je pro? proti, zdržel se přijat. Návrh 133, kdo je pro, proti, e, e, zahajuji hlasování. Jsou tu různé vícečetné kombinace, hlasování je u konce. Návrh byl zamítnut. To byl návrh 133 a teď eh, hlasujeme o 21 pro, proti, zdržel se přijat. 134, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. 135 EPP byla v obou případech proti, mínus, to byla tedy vaše ruka, takže to bylo dobré ověřit, protože vy hlasujete spervánč. Srdce vás tedy přibližuje eh, doleva. Zahajuji hlasování. Viděl jsem je vaše zdvižné ruce. Myslím, že byl přijat, hlasování je u konce, ano, ne sice jasně, těsnou většinou, ale byl přijat. Návrh 135, kdo je pro? Proti? Držel se zamítnut. Návrh 136, kdo je pro? Proti? Držel se? Ověříme to. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce a návrh byl zamítnut. 137, kdo je pro? Proti? Držel se? Ověříme to. Myslím, že byl zamítnut, ale ověříme to pro jistotu. Ještě někteří kolegové musí hlasovat. Hlasování je u konce. Návrh byl zamítnut. Těsně. 138. Kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnut. Návrh 139. Kdo je pro? to je identický návrh, takže 140. Kde pro? Proti? Myslím, že byl zamítnut, ale ověříme to, za její hlasování. Hlasování je u konce. Zamítnut. Pozměňovací návrh 22. Kdo je pro? Proti? Ověříme to. Hlasujte prosím návrh 22. Hlasování je u konce a návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 23, kdo je pro? Proti? Ověříme to. 23, zahajují hlasování. Je to velice těsné. Hlasování je u konce a návrh byl přijat. Návrh 142. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. 24. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Kompromis B. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Pozměňovací návrh 27. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Pozměňovací návrh. Eh, chcete to ověřit? 27, takže zahajuji hlasování. Ještě musí kolegové hlasovat. Hlasování je u konce a návrh byl přijat. Takže 151. Kdo je pro? Proti? nevidím zelené, takže ověříme to, zahajuji hlasování 151 méně než obvykle. Hlasování je u konce. Zamítnut. Takže 152, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. 153 pro, proti, to ověříme. Zahajuji hlasování k návrhu 153. Hlasování je u konce. Je to vyvážené, takže zamítnut. 172. Kdo je pro, proti? Ověříme to. Zahajuji hlasování k návrhu 172. Hlasování je u konce. A opět je to vyvážené, takže zamítnut. Návrh 156 pro, proti. Ověříme to. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Zamítnut. 28. Kdo je pro? Proti? Takže myslím, že jsme ho přijali, ale kontrolní hlasování 28. Pervánč, vy jste říkala mínus, ale eh, hlasovala jste plus. Ale předtím? No dobře, hlasování je u konce. Návrh byl eh, přijat širokou většinou, proto to zmatení předtím. 154, kdo je pro? Proti? Ověříme to, hlasujte prosím. Návrh 154. Hlasování je u konce. Opět je to na stejno, takže zamítnut. 155, kdo je pro? Proti? Ověříme to. Návrh 155. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Návrh byl přijat. 158. Kdo je pro? Proti? Držel se zamítnut. Návrh 157. Kdo je pro? Proti? Myslím, že byl přijat, ale ověříme to. Zahajuji hlasování k návrhu 157. Hlasování je u konce a návrh byl přijat. 159. Kdo je pro? Proti? Zase to musíme ověřit. Hlasujte prosím o návrhu 159. Hlasování je u konce. A je to zase na stejno, takže byl zamítnut. Kompromis C, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijat. Pozměňovací návrh 169, kdo je pro? Proti, ověříme to, 169, zahají hlasování. Hlasování je u konce. Návrh byl zamítnut o jeden hlas, takže budeme hlasovat o 168. Pro, proti, zdržel se. Ověříme to. Hlasujte prosím o návrhu 168. Hlasování je u konce. Je to na stejno, takže byl zamítnut. Kompromis D, kdo je pro? Eh, je to s ústním pozměňovacím návrhem od zpravodaje, takže kdo je pro, nemusíte ho přečítat. group no, so in favor, against... Pro, proti, zdržel se přijat. Teď, teď 32. Kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. Ale e, raději to ověříme. 32. Zahajuji hlasování k návrhu 32. Hlasování je u konce a návrh byl přijat. 173, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnut. 174, 176. Kdo je pro, proti? To ověříme, zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Zase je to na stejno, takže návrh byl zamítnut. 178. Kdo je pro? Proti? Omlouvám se, SAD jsou pro nebo proti? Pro. EPP také pro. 178, takže přijat. 182, kdo je pro? Proti? Držel se? Tak to ověříme. Hlasujte, prosím. Hlasování je u konce. Zamítnut. 183, kdo je pro? Proti? zdržel se zamítnut. 184, kdo je pro, proti, zdržel se, nevidím EKR, takže eh, hlasujeme, prosím. Hlasujte, prosím. Hlasování je u konce. Návrh byl zamítnut. 185, kde pro? Proti? Držel se? Zamítnut. 33. Kdo je pro? Proti? Držel se? Musíme to zase ověřit, i když si myslím, že byl zamítnut. 33. Hlasování. A hlasování je u konce. Zamítnut. O jeden hlas. 188. Kdo je pro? Proti? SAD je pro, je to tak? Zdržel se? Přijat. 189, kde pro? Proti? Zdržel se? Přijat. 190, kde pro? Proti? Tak to ověříme. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce a návrh byl přijat. 191, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. Kompromis E, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. 199, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. 35, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. 200, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. 201, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 202, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 203, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 204, kdo je pro, proti, zdržel se, to musíme ověřit, hlasujte prosím. Hlasování je u konce. Návrh byl zamítnut. 205, kde pro? Proti zdržel se, zamítnut. 206, kde pro, proti, zdržel se, zamítnut. 207, kde pro, proti, tak to ověříme, zahajuji hlasování k návrhu 207. Hlasování je u konce. Zamítnut o jeden hlas. 208, kde pro? Proti? Zdržel se přijat. 209, kde pro? Proti? Tak to musíme ověřit. Hlasujte o návrhu 209. Hlasování je u konce a návrh byl přijat. 212, kde pro, proti, zdržel se přijat. 213, pro, proti, zdržel se, přijat. 214 pro, proti, zdržel se. Ověříme to, hlasujte prosím o 214. Hlasování je u konce. Zamítnut. Jedním hlasem 215, kde pro, proti, zdržel se, EPP k návrhu 215 pro, přijat. 216 pro, proti, zdržel se. Ověříme to, hlasujeme o 216. Vote is closed. Končím hlasování. Přijato. 217, kdo je pro, kdo je proti. Ověřujeme 217, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 218, kde je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 219. Kdo je pro? Kdo je proti? Liberálové. Pro. 219. Přijato. 220. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 221. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Kompromis F. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. 228. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. 229. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. 230. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? A to 1031, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel a přijato. 1032, kde je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, ověříme. Myslím, že to bylo přijato, ale... Končím hlasování. Přijato o jeden hlas. 223, kdo je pro, proti, kdo se zdržel a Přijato. 234. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme 234. Zahajuji hlasování. Vote is closed. Rejected. Končím hlasování. Zamítnuto 235. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme 235. Zahajuji hlasování. Končím hlasováním. Zamítnuto. 236, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 237, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 36, kdo je pro, kdo je proti, věříme 36. Končím hlasování. Končím. Přijato. 239. Pardon, 8. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. 37. Kdo je pro? Kdo je proti? Uvěříme 37. za jeho hlasování. Končím hlasování. Přijato. 239, kdo je pro? Kdo je proti? No, věříme si 239 zahájí hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 240. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme 240 zahájí hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 231. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 242. Eh, eh, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 38. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 243. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 244. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 245. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 246. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 247. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 248. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 249. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ještě 249 o... ověříme. Končím hlasování. Přijata. 250, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 251. 2, kdo je pro? Kdo je proti? 251 odpadá. Takže 252 ověříme. Končím hlasování. Přijato. 253. Kde je pro? Kde je proti? A věříme 253. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuta 39. Kde je pro? Kde je proti? Ověříme 39, kdo je pro. Pardon, eh, zahajuji hlasování. Končíme hlasování. Přijato. Kompromis G. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, přijato. 258. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme, ověříme 258. Myslím, že je to zamítnuto, ale nevidím tady ty vaše ruce. Končím hlasování. Zamítnuto. Ale těsně. 259. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme 259. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Rovný počet hlasů, takže zamítnuto. 260, kde je pro? Staženo. 261, kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Eh, A přijato. SAD byl pro. 261. 262, kde je pro? Kdo je proti? E, ověříme. Zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. 263, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, a přijato 264, kdo je pro, kdo je proti. Opět ověříme 264, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 265, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, pardon, a ověříme 265. Končím hlasování. to. 266. Kdo je pro? Kdo je proti? Eh, Zavím hlasování o 266. Končím. Zamítnu to. Jedním hlasem. 41, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, eh, přijato. 42, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. 67, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel. Ověříme. No, Myslím, že to bylo zamítnuto, ale ověříme. 267. Končím hlasování. Zamítnuto. 268. Eh, kde je pro? kde je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 43, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Přijato. 269, kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme 269. Eh, zahajuji hlasování. Dobrá, jste pro? Končím hlasování. Přijato. 270, kdo je pro? Kdo je proti?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 Přijato. Kompromis je s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. 292, kdo je pro, kdo je proti, kdo se, ověříme 292. Končí hlasování. Zamítnuto. 56. A 70. A 60, pardon. Kdo je pro? Kdo je proti? E, ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 293. Odpadá. 57. A kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 58. Kdo je pro? Kdo je proti? ověříme 57, 58, pardon. Končím hlasování. Přijato. 59, kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme 59, kdo je zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. 296, kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme 296. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Stejný počet hlasů zamítnuto 295. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme 295. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 297. Kde pro? Kde proti? Eh, ověříme 297. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 298. Kde pro? Kde proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis K. Kde je pro? Kde je proti? Eh, se zdržel? Přijato. Pozměňovací 2. Kde je pro? kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromis L, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a přijato. pozměnací návrh 67, kdo je pro, kdo je proti. Skončíme 67 a uvěříme 67. Končím hlasování, zamítnuto. 68. Kdo je pro? Kdo je pro 68? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto 69. Kdo je pro?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 Ověříme 78. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis P. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Eh, přijato 81. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Eh, zamítnuto 82. Kdo je 83. Eh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Ověříme 82, 83. Končím hlasováním. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Kdo je proti? EPP. Sedmička proti. Zamítnuto 84. Kdo je pro? Kdo je proti? 84 ověříme. E, Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Hlasovali jsme 84, chcete ověřit sedmičku? Dobře, tak budeme ověřovat pozměňovací návrh 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Opravdu bylo zamítnuto. Takže kompromis V. Kde pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 88. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme 88 za její hlasování. Končím hlasování. Přijato. 89. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis R. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme desítku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 96. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 97. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 98. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 99. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 100. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme stovku za hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 101, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, přijato 102. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme 102 za hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 103. kde je pro? kde je proti? Kdo se zdržel? Eh, zamítnuto. 104. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zahájí hlasování. Uvěříme. Hmm, nevidím zelené. Myslím, že to bylo zamítnuto. A, eh, tak končím hlasování 104. Zamítnuto. O jeden hlas. 105. Kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel přijato. 106. Kde je pro,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 kdo je proti? Liberálové. Co pro? Ověříme. No, věříme. No, no, je přijato, přijato, omlouvám se. 112, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, zamítnuto. 113, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 15, kdo je pro? Kdo je proti?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 Kdo je proti? Ověříme 116. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A teď návrh komise. Tak to upravený zahajuji hlasování po jménech. Končím hlasování. Bylo to přijato 33 pro, 2 proti, 4 se zdrželi. Blahopřeji zpravodaji. A nyní eh, závěrem poslední budeme hlasovat o tomu textu eh, včasného prohlášení, že nebude vznesena námitka. Unblock. blok. Musíme hlasovat všichni unblock, protože je to eh, pro časné prohlášení, takže kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato. Takže teď budeme hlasovat o celém textu, eh, takto upraveném po jménech hlas, hlasování. Končím hlasování. Přijato 33 pro, 1 proti, 3 se zdrželi. Já vám děkuji. Teď předám předsednictví. Ja, alles vermisst.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 So, dear colleagues, um... Vážení kolegové, já jsem pořád tady. Dneska je mimořádný den, takže věci se mění. Complex. Uh, so I'd like to welcome here today uh, Massimo Bordignon. Já tady dnes vítám profesora Massima Bordeňona, který je členem Evropské fiskální rady a přijal naše pozvání zúčastnit se dnešní výměny názoru se členy výboru Econ. Vystoupí zde místo profesora Tigesena, který musel odmítnout naše pozvání kvůli změně na poslední chvíli v pořadu jednání euroskupiny, kde právě vystupuje na stejné téma. Už jsme měli výměnu názoru s profesorem Tygesenem v červenci po jeho jmenování, kdy přišel na výbor Ekon, aby nás informoval o názoru Evropské fiskální rady na proces ohledně evropského semestru. Evropská fiskální rada 15. listopadu 2017 zveřejnila svou první výroční zprávu. Tato zpráva obsahuje přehled toho, jak byl implementován Evropský fiskální rámec, zdůrazňuje nedostatky a uvádí cesty k příští nápravě. Takže nejdříve budeme mít úvod od pana Borgeniona na 10 minut a potom otázky poslanců. Máte slovo děkuji za pozvání jménem Nielse a celé rady. Já přednesu krátkou prezentaci výroční zprávy, kterou jsme předložili, jak zde bylo připomenuto, 15. listopadu. Já doufám, že všichni máte kopii této zprávy, pokud ne, tak si můžete stáhnout z naší webové stránky. O čem ta zpráva je? Ah, okay. I hope you can see. Doufám, že to všechno vidíte. O čem tedy ta zpráva je? Výroční zpráva zachycuje práci na základě mandátu EFB. Naším cílem je tedy vyhodnotit implementaci unijního fiskálního rámce. To děláme v sekci 2 to bylo tedy v roce 2016, to byl poslední rok, kdy jsme se mohli podívat na kompletní dohledový cyklus na základě rady až vlastně do podzimu, až potom to tedy končilo na jaře 2017. Dovolte jen, abych na vysvětlenou dodal, že Evropská fiskální rada je nová instituce, vznikla na konci roku 2016. Začali jsme pracovat teprve v březnu tohoto roku, takže toto je naše první zpráva a naším cílem je předložit naši zprávu každý rok plus další dokumenty. Druhá věc, kterou máme dělat, která je v našem mandátu, je spolupracovat s národními fiskálními radami, především pokud je o výměnu nejlepších postupů. A to děláme v sekci 3. Sekce 3 je tedy věnována analýze a chování, analýzy chování nezávislých fiskálních institucí, což bylo zavedeno kvůli fiskálnímu kompaktu. Některé země už to měly, některé ne, měly něco jiného. A v tomto případě se zaměřujeme na nezávislou fiskální instituci, Irsku a také na dánskou fiskální instituci, která má mnohem starší historii. A potom naším cílem je tedy poskytovat komisi rady ohledně dobrého fiskálního postupu v Evropské unii. Náš mandát působí jak retrospektivně, tak prospektivně. Retrospektivně to je tedy s ohledem na to, co se odehrálo v roce 2016. Takže tady se díváme na to, kdy byla makroekonomická prognoza potvrzená, jak se chovala země podle doporučení, která dostala. Musíme také poskytovat eh, prospektivní rady, tedy s výhledem na rok 2018, ale to už jsme udělali v tom dokumentu, který byl zveřejněn v červnu 2017. Také předkládáme návrhy ohledně budoucího vývoje unijního fiskálního rámce. A to děláme v sekci 5. To je tedy struktura té zprávy, tak jak je tedy rozdělena. Jaká jsou hlavní sdělení? Když se tedy ohledneme zpět, nejen tedy do roku 2016, ale obecně na poslední roky, tak to byly velmi těžká léta pro tvůrce politik v oblasti daní, jak na mezinárodní úrovni, tak na národní úrovni, protože to bylo po velké krizi, došlo k jistému oživení v některých zemích, více než v jiných a pořád ještě zde máme silné dozvuky krize. Inflace byla velmi nízká, takže velmi obtížná situace, kdy hlavní rozhodnutí, které je třeba přijmout, je, měli bychom uvolnit pravidla, mám tedy na mysli fiskální pravidla, ale podle našeho názoru by to podkopalo udržitelnost eh, veřejných financí, anebo bychom měli jít jiným směrem, opačným směrem, a sice zavést přísné uplatňování pravidel, což by zase mohlo ohrozit eh, to zatím ještě křehké oživení. Náš obecný závěr je, že pakt růstu a stability byl uplatňován flexibilně. Vedlo to ke stavu ve fiskální oblasti, který byl vhodný na úrovni eura. Ovšem na úrovni jednotlivých zemí tomu tak není. Tam některé země potřebují větší udržitelnost, jiné zase větší stabilizaci. Další závěr, ke kterému jsme dospěli, že postupy a pravidla jsou teď velmi složitá v důsledku různých změn a také volnosti, kterou umožnila komise. To není nutně špatná věc, protože jedním ze závěrů zprávy je, že potřebujete volnost při uplatňování pravidel. Nicméně to může také poškodit určitou transparentnost a předvídatelnost. Takže když se podíváte na to, jak je ten systém složitý, tak eh, tam je ta transparentnost důležitá. Další velmi obecné závěry, které se objevují jak v kapitole 2, tak v kapitole 5, že zde máme jistý prostor pro zlepšení evropského finančního rámce a to jak v rámci tedy současných hranic, aniž bychom museli dělat eh, příliš velké změny legislativy, ale i nad tento rámec. Jak tedy probíhala implementace Paktu růstu a stability v roce 2016? Když se podíváte na to, co říkala komise když se podíváme na rozpočtové plány pro rok 2016, které byly předloženy v roce 2015, tak tam už komise zjistila, že tam jsou předvídatelné případy, že v některých zemích eh, nebudou tyto plány dodrženy. Jak to vypadalo na jaře 2017? Ukázalo se, že došlo k poměrně silnému dodržování komise dospěla k závěru, že v podstatě tedy pravidla, nebo tedy ty plány byly dodrženy. Nebylo to ani tak eh, kvůli ekonomickému růstu, protože ten ekonomický růst eh, byl v zásadě v souladu s prognozami komise z roku 2015. I když tedy inflace, inflace byla mnohem nižší, než jsme očekávali, ale to ta hrozba nedodržení byla řešena s větší volností a větší flexibilitou. A to jak u zemí s nízkým růstem a vysokou zadlužeností. Některé státy dostaly také více času a jejich sankce byly zrušeny. To byl příklad Španělska a Portugalska. Implementace paktu růstu a stability tedy byla nedokonalá, nicméně chyby, nebyly nějak zásadní. Docházíme k závěru, že nedokonale uplatňovaná pravidla jsou pořád lepší než přílišné uvolnění nebo příliš přísná interpretace paktu růstu a stability. My v podstatě máme obecný pocit, že situace by, by mohla být horší, kdyby ta pravidla byla uplatňována buď eh, příliš laxně, anebo naopak příliš přísně. Případy té nedokonalé implementace. Mnohem více informací najdete v naší zprávě, takže já to proběhnu jen velmi rychle. Některé z těch nedokonalostí vyplývají z pravidel samotných, třeba některé Země, které jsou v preventivní oblasti, tak tam eh, měly dodat eh, dva indikátory, aby se uvěřilo, zda ta země je nebo není riziková, což je variace strukturální rovnováhy. To by tedy mělo přispět eh, k určitému hodnocení, ovšem když se to měří jiným způsobem, tak tam ne vždycky dojdeme ke stejnému závěru, jaký to tedy bude mít dopad na zemi. Takže je třeba to posoudit tak, abychom měli skutečně správný přístup, a že si vlastně někdy vybereme jeden či jiný, či ten druhý ukazatel. Ukázalo se, že v tom nebyla tedy dodržována žádná důslednost. A pro mou zemi Itálii tam víme, že způsobilost eh, je podmíněna skutečnou implementací strukturálních reform. A když bylo provedeno hodnocení ex post, eh, tak nebyl vyvozen žádný závěr. Evropská komise eh, snesla dotazy v rámci zprávy o této zemi. Pokud jde o postup pro vysoký deficit eh, ve Španělsku a Portugalsko, tak tam došlo k jistému spoždění. V květnu 2016 komise už dospěla k závěru, že nebyly přijaty žádné efektivní kroky, ale Trvalo ještě další dva, tři měsíce, než byl předán návrh radě a bylo rozhodnuto, že budou prodlouženy termíny, které byly v podstatě v rozporu se stávajícím doporučením rady. Snižování zadlužeností nebylo dostačující v celé řadě zemí, ale nebylo zahájeno žádné eh, řízení, protože tam docházelo k velmi široké interpretaci těch dalších relevantních faktorů. A i když flexibilita znamenala, že se odkloníme mnohem více než MTO. Pak jsme měli tý problém, protože v řadě zemí nebylo úplně jasné, jak to bude vypadat, protože tam tedy nebyla stálá vláda, takže se, to je, se jednalo tedy o návrhy rozpočtu. O tom jsme tedy také diskutovali. Situace v oblasti daní v roce 2016, to vedení, které nabídla komise nebo rada, byly v podstatě uh, agregovaným výsledkem v roce 2016. Já jsem už uváděl důvody, najdete je v podrobnostech ve zprávě, tedy mírné oživení po dlouhé krizi, pořád ještě vysoké zadlužení. A také situace v oblasti měnové politiky, omezeních měnových politik. Tam jsme dosáhli toho spodního rámce, té nulové, spodní hranice nulové úrokové sazby. Potom také pozorujeme změnu v daňové politice, tak jak ji měříme z hlediska té strukturální rovnováhy, tak eh, tam eh, to bylo mírně pozitivně, nicméně v některých eh, zemích to složení nebylo úplně optimální. Některé členské státy s vysokým rizikem udržitelnosti nedodrženy dokonalé požadavky anebo dostaly mírnější požadavky. Fiskální politika mohla lépe pomáhat členským státům s fiskálním prostorem, kdyby je tedy použili tyto peníze plně. Pak družstvo stability ukládá státům povinnost snížit úroveň dluhu, ale u zemí, které vynakládají už příliš velké úsilí, tak daně už nemůže paktu růstu a stability uvalit další povinnosti. Potom vzniká také problém s tím, že máme jednotnou měnovou politiku, ale decentralizovanou národní fiskální politiku. Role nezávislých fiskálních institucí. My jsme prošli z té instituce z časových důvodů, jsme ovšem nemohli zkontrolovat všechny nezávislé fiskální instituce ve všech členských státech. Nicméně z této zkušenosti si myslíme, že můžeme předložit určité návrhy. Jedna z věcí, kterou jsme pozorovali, že nezávislé subjekty fungují lépe eh, v zemích, eh, kde je proces complain kde tedy vláda reaguje na komentáře těchto fiskálních institucí. Je to tedy ten proces eh, complain and display, takže tam vláda třeba reagovala a my jsme se dívali na případy, kdy dochází k rozdílným názorům. Když tedy vláda nesouhlasí s tím, co vyjadřuje nezávislé fiskální nebo nezávislá fiskální rada, fiskální orgán. My tady navrhujeme a možná bychom se měli snažit eh, toto ustanovení ještě zpřesnit eh, tím, že bychom eh, pozměnili národní legislativu, že tedy vláda by měla reagovat v určité lhutě a do určitých detailů na komentáře nezávislých fiskálních institucí. A konečně nějaké návrhy jsme předložili pro zlepšení paktu růstu a stability. Některé z těchto návrhů je možno uvést velmi jednoduše, nebudou vyžadovat velké změny současné právní struktuře. Některé z nich by možná vyžadovaly velké změny. Jedna věc, kterou navrhujeme, je eliminovat jistou asymetrii, která existuje. Když máte pakt růstu a stability, tak je tam asymetrie mezi dobrými časy a špatnými časy, mezi korektivní a preventivní větví. A my v tomto smyslu předkládáme návrhy na omezení této asymetrie. Pokud se ekonomika oživuje, tak není možno vytvořit dostatečný fiskální prostor, abychom byli připraveni do budoucna na příští tedy zase pokles aniž bychom ohrožovali udržitelnost veřejných financí. A druhá věc, kterou jsme pozorovali, že sankce nefungují. Jedním z typických kritických eh, komentářů, které slyšíme, je, že pakt růstu a stability v podstatě nemá zuby, protože nikdy nebyly uplatněny sankce. Já si myslím, že to není pravda. Někdy stačí pohrozit sankcí, Je také na druhé straně pravda, že je velmi těžké uvalit sankci na svrchovanou zemi. Takže ve zprávě navrhujeme nahradit, nahradit sankce určitou podmíněností. Už tam je jistá podmíněnost eh, s tím, že nejsou dodržena pravidla a je to propojeno s jistými evropskými výdaji, především ze strukturálních fondů. Ale strukturální fondy nejsou nějak zvlášť důležité pro některé země, takže možná bychom eh, měli zvýšit tu podmíněnost a provázat to s celým evropským rozpočtem. A pokud půjdeme touto cestou, pokud budeme vytvářet větší fiskální kapacitu na úrovni EU, tak i tato fiskální kapacita by měla být podmíněna dodržováním paktu růstu a stability. To možná bude lepší než sankce. Také se snažíme více propojit ty dvě části, které tady jsou v evropské legislativě v rámci paktu růstu a stability a Macroeconomic Imbalance Procedure, zatím to spolu navzájem nekomunikuje. My si myslíme, že alespoň eh, rychlost, eh, se kterou musíte splnit střednědobé cíle, tak eh, to musí být stejné jako v tom postupu pro makroekonomickou nerovnováhu. A pak jsou zde otázky spojené se složitostí, transparentností, předvídatelnosti a tak dále. Takže tam už jsou eh, návrhy, které zacházejí poměrně daleko, protože by vyžadovaly změnu smlouvy. V každém případě si myslíme, že bychom se měli pokusit měnit ta pravidla, protože teď už jsou poměrně složitá a možná i některé, některá pravidla teď eh, obsahují jisté kvoty, které by měly být dodrženy, tak možná by to bylo možné nahrazit takovou nějakou obecnou unikovou doložkou. Jakmile tedy země požádá pro, o unikovou doložku z určitých důvodů, tak by mělo dojít k nezávislému poradenství. A komise a rada tedy potom přijme své rozhodnutí. Také trochu hovoříme o funkci stabilizace eurozóny, tak to už je Mám být co nejrychlejší. Já jsem si nevšimnul, že tady je čas. Tady jenom říkáme, že si myslíme, že eurozóně by centrální fiskální kapacita byla užitečná, eurozóna by byla odolnější vůči symetrickým i asymetrickým šokům. Určitě můžeme hodně diskutovat o tom, jak posilovat eh, funkci stabilizace eurozóny. Většina z těch návrhů zatím ještě nejsou dost dobře definovány. Diskutovalo se o evropském pojišťovacím mechanismu nebo eh, režimu na ochranu investic. O tom tedy teď diskutujeme. Zatím jsme toho názoru, že režim na ochranu investic vypadá jako nejpřesvědčivější alternativa, protože by to zároveň podpořilo i poptávku a bylo by to snadněji implementovatelné. Já už jsem vám řekl, co se děje, takže si myslím, že to můžu opravdu uzavřít tady, protože závěry vlastně už jenom opakují to, co jsem vám řekl předem. Děkuji. Děkuji vám velice za vaši prezentaci a samozřejmě zprávu fiskální rady. Ta je velice zajímavá a vyvážená. Já si myslím, že je to komplexní, dobře vyvážná zpráva a podporuji, co říkáte, že v našem systému, v našich pravidlech máme tedy ještě vysokou míru nedokonalosti, ale toto je docela dobře vyvážená předvídatelnost a flexibilita. Snadné to není ale v tom současném konstitucionálním uspořádání, protože jsme suverénní státy a, a usilujeme o společná pravidla, když to tedy všechno zohledníme, tak si myslím, že se komisi podařilo nalézt dobrou vyváženost mezi těmito prvky. V posledních letech to asi perfektní nebylo, ale možná méně perfektní než jiné alternativy, které byly také e, zvažovány. A nedokonalost můžeme pokládat i za takovou moudrou míru vyváženosti. Sice to není perfektní, ale není to jednoduché a měli bychom to zlepšovat. Vaše návrhy jsou zajímavé. Parlament je samozřejmě vždy extrémně obezřetný, takže je to opravdu komplexní z pohledu parlamentu a je to takový závazek, který v současné konstelaci je obtížný, ale v tomto kontextu je Evropská fiskální rada velice důležitá. Takže první vystoupí řečník za skupinu SAD. Děkuji. Pane předsedo, to není žádné překvapení, že zástupci EPP tu nejsou. Chtěl bych vyjádřit souhlas s tím, co řekl pan předseda. Je to opravdu dobře vyvážená zpráva a děkujeme za vaši prezentaci. A to mi připomnělo, že komise vydala doporučení a to je předmětem mé první otázky. Pro Německo a Nizozemsko Myslím, že se to týká eh, investic až eh, do výše 50 miliard eur. Je to v souladu s vaším závěrem, že fiscal stance byl e, sice správný, ale ne na úrovni jednotlivých členských států. To podporuje ten návrh, který předložila komise, ale vedle mě vaší prezentace, jak můžeme zajistit, aby tato pravidla byla symetričtější. Máme tedy dobré příklady, dobré návrhy komise, ale členské státy je prostě ignorovaly. A možná položím ještě jednu otázku trochu šířeji. Zde eh, slyším, že hovoříme o zjednodušení pravidel eh, a eh, hovoříme o střednědobých cílech. To se mi nezdá tak jednoduché, ale možná, že je, hovoříte o zjednodušení, prosazování pravidel, ale také o fiskální kapacitě. Vy jste zdůrazňoval v souhrnu fiskální nástroje pro posílení stability eurozóny a eh, makroekonomové říkají, že budeme eh, bezradní, až přijde další krize. Tady je politický mandát a mnoho států není schopno eh, sledovat eh, tuto fiskální politiku. Když to tedy zvažujeme, co je důležitější, centralizovaná fiskální kapacita nebo zjednodušení a prosazování těch pravidel? Já velice doufám, že Evropská fiskální rada nám bude nadále předkládat všechny alternativy a klást ty zásadní otázky pro stabilitu eurozóny. A závěrem, já tedy nevím, eh, kolik času mám, pane předsedo, nechci eh, hovořit příliš dlouho. Eh, téměř 10 let jsem pracoval v centrálním plánovacím orgánu v Nizozemsku a podle mých zkušenosti práce na CTB vycházela z toho, že největší dopad máme, když politicky předkládáme politikům různé obce, různé varianty, eh, rozhodněné eh, rady. A vy nedáváte rady, vy předkládáte možnosti obce a proto eh, vaše pozice, pozice vaší rady je nepopiratelná. Někteří se na ní dívají jako na politickou instituci, ale má dobrou eh, politickou reputaci, když tedy neudílí eh, rady, jakým směrem se ubírat, ale předkládá různé obce. Tak rád se vyslechnu odpovědi na vaše na, na mé otázky. Děkuji, možná se je pokusím zhrnout. Asi budeme potřebovat obojí zjednodušení pravidel a jejich prosazování a také větší fiskální kapacitu. Abych začala vaší první otázkou a odpověď bude stručná. Ano, myslím, že máme e, problém e, v současném e, paktu stability, protože země, které eh, překročily své MTO, nemají právní závazek, eh, nemají ty nástroje, které by je donutily, aby více využívali fiskálního prostoru a více eh, vynakládali prostředky. Jediné, co můžeme udělat na evropské úrovni, je usilovat o kontinuitu fiskální politiky v případě, eh, že odkazujete na ten návrh Evropské komise, aby Německo a Nizozemsko eh, utrácelo eh, více a že tyto země to nerespektují. Je to otázka symetrie, jak dosáhnout symetrie. Jedna možná cesta, jak eh, to vyřešíme, je vytvořit ústřední fiskální kapacitu když se nějaká země rozhodne z politických důvodů, z politických eh, preferencí, že nechce utrácet peníze, tak se nedá s tím nic dělat kdyby se to mohlo nahradit centrální fiskální kapacitou, tak potom by to samozřejmě v určitém smyslu pomohlo vyřešit tento problém. Ale v okamžiku, kdy se o tom v Evropě diskutujeme o tom, zase tolik nehovoříme. Hovoříme o evropském rozpočtu, ale ne o velkém federálním rozpočtu, tak navrhujeme eh, něco jako podpůrné mechanismy na podporu stability, abychom čelili asymetrickým šokům. Bylo by to prostě lepší než nic, řekl bych to takto, ty podpůrné mechanismy a zejména když máme podpořit eh, režimy ochrany investic, protože eh, v celé Evropě a zejména eh, v těch zemích, které krize postihla nejvíce, si stěžují vlády na fiskální pravidla a, a snižují investice. To je z jejich hlediska snazší, ale z krátkodobého hlediska možná, ale z dlouhodobého hlediska to škodí. To je tedy jedna věc, kde bychom měli vynaložit větší úsilí. A jak říkáte, Já mám tedy svůj soukromý názor, že naše rada by se měla zaměřit na fiskální kapacitu. To se více blíží našemu eh, mandátu, ale když se mě zeptáte, co je třeba eh, udělat pro eurozónu, bezpečnější fiskální kapacitu, potřebujete jednu věc, dovršit bankovní unii, kapitálovou unii a tak dále. Potřebujeme více mechanismů, které to zajistí, jinak souhlasím s vámi, je tu riziko, že nastane další velký šok a takže potřebujeme se na to vyzbrojit. Děkuji. Roman Tremouza. Děkuji, pane předsedo. Mám krátkou otázku po těch eh, několik několika letech eh, vidíme, že některé země mají ještě eh, větší schodek než 3% a jsme svědky toho, že monetární eh, politika se vrátí do normálu, že se tedy budou zvyšovat úrokové míry a to znamená, že finanční výdaje se také zvýší v těchto zemích. Když vzhledem když uvážíme, že ty sankční mechanismy nefungují. Jak eh, chcete zajistit, aby rozpočtová pravidla byla efektivnější, nebo tady žádná taková naděje není? Děkuji. Děkuji za tu otázku. Co myslíte eh, pravidly evropského rozpočtu? Fiskální pravidla nebo evropský rozpočet? To jsou dvě různé věci. Fiskální pravidla, to je tedy návrh, který předkládáme co se týče vaší predikce, tak alespoň doufejme, se vracíme do normálních časů. Bude to taková si... hospodářská situace se zlepšuje v mnoha členských státech, takže bychom se měli snažit eh, reorganizovat strukturu, aby i to všechno lépe fungovalo. A jak zaprvé si musíme uvědomit, ta, tedy nastal ten čas, jako v mé zemi máme vysokou míru zadluženosti, kdy se snažíme snižovat výdaje, aby ty naše náklady byly nižší. Ekonomickým žargonem říkáme, že je třeba se vytvořit takový fiskální nárazník do budoucnosti a já si myslím, že jak jsou ta pravidla nastavena, tak již dovolují eh, takovéto mechanizmy. Je tu dostatečný manevrovací prostor, abychom různými způsoby to zohlednili, když je pozitivní nebo negativní rozpočtový cyklus, protože eh, co můžeme očekávat od fiskální politiky, můžeme očekávat, že bude anticyklická eh, budeme se snažit eh, podpořit ekonomiku, když eh, nastane negativní šok. A když se podíváte na diskuse o naší zprávě, tak eh, uvidíme, že pro většina fiskální politiky byla procyklická v eurozóně. Spíše se tedy pohybuje v cyklu a když se zlepšuje ekonomické evropské křehká ekonomika, tak se musíme snažit udělat mnohem více eh, v smyslu snižování zadluženosti. Eh, současná fiskální pravidla to dovolují. Eh, objevují se návrhy, abychom snížili asymetričnost a abychom pracovali s těmito mechanizmy ještě více v budoucnu. Děkuji. To je nyní obtížné v dobrých časech eh, hovořit o tom, jsou to tedy normální, dobré časy, které umožňují tvrdá rozhodnutí. To je tedy eh, přesto problematické. Je tu vysoká míra nezaměstnanosti, zadluženost eh, V společnosti, jsou různé hrozby něco je lepší, ale některé oblasti jsou složitější, takže je růst samozřejmě lepší než doba deprese. A vy jste se hlásila o slovo. Děkuji. Děkuji za tuto prezentaci. Myslím si, já jsem ještě zapomněl pana Věga se, omlouvám se, Pervanč. Zatím jsme ještě neukončili první kolo. Uh, je zvláštní, že tady nemáme všechny frakce, proto jsem to přeskočil. Migueli, samozřejmě, teď máte slovo a potom eh, Pervanč. Děkuji, já budu mluvit portugalsky, budu stručný, dovolím si položit dvě velmi jednoduché otázky. Měl jsem jich více, ale nejdříve tedy ochrana investic chtěl bych, abyste nám o tom řekl více. A určitě jde o toto nekomplikovat, využít část veřejných investic, které potom tedy nejsou součástí deficitu. Pokud bude tedy předložen Junckerův plán, tak to povede k velmi složitým legislativám, což bude v rozporu s tím, co tady dnes doporučujete druhá věc, ten vztah mezi eh, řízením eh, pro makroekonomickou nerovnováhu a celým eh, fiskálním postupem. Já nevím, jestli je tam nějaký formální vztah, aniž by zde nebyla formální pravidla. A ta formální pravidla by ten celý systém ještě zkomplikovala. Takže ještě jednou děkuji za prezentaci a těším se, že nám o tom řeknete více. Eh, Dobrá, tak upřímně řečeno. Ty návrhy, které byly uh, položeny na stůl, nebyly příliš uh, přijaty. Uh, byli jsme z toho trochu roztrčeni v SB. Uh, v současné době je tady dokument komise, zavádí se zde určitá fiskální kapacita, ale neumožňuje nám to dostatečně si o tom udělat přesně eh, názor. Na tom návrhu je třeba ještě eh, pracovat. Máme určitou potřebu. Investice klesají ve všech zemích eurozóny a s tím je třeba něco dělat na jejich ochranu. Junckerův plán funguje, ale eh, ten byl eh, spíše pro soukromé investice než pro veřejné investice. A my máme eh, potřebu chránit veřejné investice a ne ty soukromé. Dá se to dělat několika způsoby. Mohl by být nějaký fond, do kterého by se dávalo v dobých časech a vracelo by se z něj v špatných časech, mm, takže mm, takové podmíněné investice. Potom by to mohlo být nějaká půjčka za velmi nízkou úrokovou sazbu, kterou by bylo možné dát k dispozici, kdyby eh, ty eh, země eh, drželi své výdaje na rozumné úrovni. Prostě tohle jsou věci, které je třeba dále rozpracovat a, rozpracovat a každopádně vítáme, že komise a rada na tom pracují. Pokud jde o postupu o makroekonomické nerovnováhy, tak je to trochu překvapivé, protože v Evropě máme dvojí systém. Jeden, který eh, funguje v tom smyslu, že komise má eh, dělat vazbu mezi chováním té země do značné míry s ohledem na její fiskální chování. Potom je tady eh, postup makroekonomických nerovnovách. Je tady určitý postup, ale velice dobře se začíná není jasná ta eh, vazba mezi eh, tím eh, chováním státu a makroekonomickým výsledkem, který je odražen v takovém ukazateli. Takže je třeba provázat tyhle věci a to trošku trvá. Pokud chcete zaručit udržitelnost veřejných financí, tak nechcete eh, se zaměřit spíše na veřejné dluhy a kontrolu, ale spíše eh, na zvýšení odolnosti ekonomiky. Takže eh, abychom eliminovali ten problém makroekonomické nerovnováhy, tak tohle může být lepší prostě cíl, pokud jde o fiskální udržitelnost. Čili náš cíl je tak trochu modulovat tu rychlost, kterou máme dosáhnout eh, střednědobý eh, cíl. Pokud jste tedy eh, země, hm, která má velký přebytek, tak bude lepší odložit dosažení MTO. Pokud jste země, která má vysokou zadluženost, tak budete chtít asi navýšit ty úpravy z MTO. Jsou tam možná ještě další možnosti, ale takhle jsme si mysleli, že by to šlo udělat. No možná, že je to eh, navíc komplikované, ale nemyslím si, že je to omezené na tohle. Možná, že to nebude taková zátěž. Že to půjde docela snadno. Prosím. Prosím. Děkuji za tento příspěvek do naší rozpravy. Ve chvíli, kdy tyto otázky jsou eh, poměrně aktuální, protože vy vykonáváte každodenní dohled, jste nová struktura, ale zároveň všechna témata, která jste zmínil, jsou eh, předmětem probíhající reflexe mezi členskými státy i na úrovni komise. Má první konkrétní otázka je, zda jste byli konzultováni, zda vás komise přizvala k té současné reflexi a zároveň jsem se chtěla zeptat, jak pracujete s národními subjekty, jak vzniká ta síť národních subjektů, abyste se podělili o diagnózu a o návrhy do budoucna. To, co říkáte o složitosti paktu, o složitosti souhlasit s cíly, my v tomto parlamentu o tom diskutujeme i na celé řadě dalších for už velmi dlouho. Existuje návrh, který jste nezmínil a který obecně podporuje tento parlament a sice myšlenka, že spíše než eh, těžko sledovatelná pravidla, špatně přijímaná na národní úrovni, bychom možná měli jít cestou takzvaného kodexu konvergence. To znamená cíle konvergence směrem nahoru, které by byly definovány na evropské úrovni, například pokud o investice, platy nebo administrativní kapacity. A to by bylo předmětem cestovní mapy, která by byla vypracována na národní úrovni, třeba pro období pěti let. Je to součástí věcí, o kterých jste diskutovali? V každém případě, co si o to myslíte? Děkuji vám za vaši otázku. Eh, pokud je o eh, naše zapojení eh, do té diskuse, tak nepřímo, Samozřejmě my máme debatu s komisí, zejména s DG Exfin. Výměny názorů, informací, ale hm, přímo se nezapojíme do debat s komisí o jejich návrzích na řešení problémů eurozóny. Naše reakce tedy je taková, že jsme eh, vyjádřili připomínky k tomu oficiálnímu dokumentu. Komise tedy je pokládá návrhy. Třeba tady ten eh, návrh toho 6. Eh, prosince, který ovlivňuje nějak ten mandát budeme odpovídat. Budeme Nezapomínali jsme se přímo do diskuse. Pokud jde o národní fiskální úřady, ano, máme s nimi vztah, je třeba na tom ještě více pracovat. Je taková mezinárodní organizace národních fiskálních orgánů. která zasedá mi dvakrát za rok. A my eh, jsme eh, jim předložili naše eh, návrhy k diskusi. V naší zprávě jsme eh, skonstatovali, že úloha národních fiskálních orgánů ve fiskálním dohledu by nějak měla být eh, více podporována komisí a měla by tady být eh, nějaká vstřícnější debata s nimi. Jedním z našich konkrétních návrhů bylo podpořit, byla, byla podpora komise s nějakými technickými informacemi pro národní orgány. Potom ještě k tomu vašemu návrhu, eh, k tomu konvergenčnímu kodexu. Eh. Já jsem Já nemám čas, eh, zatím jsem neměl čas tedy se s tím seznámit podrobněji, a, ale mm, zatím to není věc, kterou bychom nějak probírali uvnitř FP. Děkuji mnohokrát. Myslím, že eh, tuto výměnu názoru můžeme uzavřít. Rád bych poděkoval panu Bordiňonovi za eh, jeho přítomnost, za velice zajímavou prezentaci a za dialog. Myslím si, že tento dialog eh, musí pokračovat, bude pokračovat. Teď také očekáváme ve středu čekáme návrhy od komise, které budou zajímavé jak pro radu, tak pro parlament, tedy pro fiskální radu. A doufáme, že eh, naše spolupráce bude eh, pokračovat. A my samozřejmě budeme eh, bedlivě tedy přeskoumávat vaši zprávu. Děkuji. Vážení kolegové, teď jsme se dostali k bodu 5 na pořadu jednání. To znamená návrh stanoviska našeho kolegy Ramona Tremozy. Je to návrh stanoviska, který vypracováváme pro dopravní výbor. Dopravní výbor chce hlasovat v březnu. Pane zpravodaji, máte slovo, abyste nám představil svůj návrh stanoviska. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, eh, rád bych vám předložil eh, stanovisko k eh, návrhu zprávy, kterou bude projednávat výbor TRAM. Eh, v 11. prosince a předloží zpravodaj eh, Markus Pieper. Jedná se o leteckou dopravu, ale souvisí to i s hospodářskou eh, soutěží a to tedy i s naší, to je v naší pravomoci. My jako výbor pravidelně poukazujeme na tuto otázku komisi. Já si osobně myslím, že je třeba podpořit návrh komise kterým se reviduje nařízení 868. A jsem rád, že konečně je na Evropském parlamentu, aby eh, to projednal a pokud možno vylepšil. Věřím, že text Evropské komise je dobrým základem pro diskusy. kolegové, víte, že já se vždycky eh, silně eh, kriticky stavím k eh, různým záchranám firm v posledních letech a myslím si, že leteční dopravci by se měli zrestrukturalizovat tak, aby byli konkurenceschopní, aby mohli konkurovat ve světě, ale zároveň a žádám o rovné podmínky v globální konkurenci letecké. A proto jsem pro finanční transparentnost, pokud jde o dotace pro dopravce ze třetích zemí. Oni přilétají do Evropy na náš obrovský a široký trh a musíme eh, se postarat o to, aby tady byla rovná hospodářská soutěž podle stejných pravidel. Musím vám říci, že ten skutečný boj, který eh, tady budeme mít, je s eh, radou a potom s některými členskými státy, které jasně chtějí rozmělnit tento návrh. A šetřící pravomoci Evropské komise. Myslím si, že a tady zdůraznuju jenom Eh, roli komise zahájit vyšetřování v případě eh, nějakých diskriminačních praktik ze strany některých aerolinií, takhle bych to řekl. Myslím si, že také eh, musíme zajistit konkurenci, reciprocitu a vyloučit nefer praktiky vzhledem k těm dotacím pro firmy, které jasně poškozují evropské dopravce. Proto moje pozměňovací návrhy si také vyžadují plnou finanční transparentnost. Také navrhuji, aby evropští dopravci měli odvolat, právo odvolat se, pokud se komise rozhodne eh, eh, zastavit nějaké šetření. A také navrhuji urychlit eh, ta šetření ze dvou let na jeden rok. Děkuji vám za pozornost a doufám, že si o něm dobře popovídáme o tom textu. Děkuji za frakci EPP a má slovo Alan Lamassur. Musím říci těm, kteří jsou překvapeni, že sedím na této židli, kterou jsem tedy zaujímala v minulosti, tak přesedám, předsedám teď kvůli svému služebnímu stáří. Ellen Lamassur. Děkuji, paní předsedkyně. Kdyby to bylo pouze toto hledisko, tak eh, bych na této židli seděl já. Stejně stručně jako zpravodaj bych rád řekl, že na první pohled tedy EPP souhlasí s jeho postojem. Osobně mi líto, že v roce 2004, kdy jsem stejně jako vy, paní předsedkyně, už byl tomto parlamentu, že jsme přijali tak málo uspokojivý text a že bylo potřeba několik incidentů či významných konfliktů našich leteckých společností se společnostmi ze třetích zemí, aby komise notně povzbuzovaná Evropským parlamentem nám předložila text, který podstatně, i když ne úplně, zlepšuje stávající mechanismus. Chci tedy si, že můžeme podpořit pozměňovací návrhy zpravodaje a společně s ostatními stínovými zpravodaji navrhuji, že se s ním spojíme, abychom zjistili, zda u některých dalších bodů můžeme dosáhnout toho, aby ten mechanismus byl zároveň evropštější i účinnější. Děkuji. Za frakci SD je to Pan Ubajík. Děkuji, paní předsedkyně. Já také vítám návrh komise, která chce chránit evropské dopravce před diskriminačními praktikami leteckých společností třetích zemí. My všichni víme, jak je letectví pro naši společnost důležité. 5 milionů pracovních míst v roce 2016 více než 500 miliard eh, eur HDP je tedy důležité nadále podporovat aktivitu letectví a chránit naše společnosti před eh, společnostmi třetích zemí. Bohužel paní předsedkyně má zapnutý mikrofon. Myslím si, že bychom neměli být příliš eh, naivní. Otevření našeho trhu společnostem ze třetích zemí musí být založeno na vzájemnosti a rovnosti. Jde tady především o evropská pracovní místa je zjevné, že pokud jde o. Nemůžeme tedy být eh, příliš eh, tvrdí k našim společnostem, eh, říkat, že nemohou být dotovány a potom sem pustit dotované společnosti ze třetích zemí. Ta dohoda z roku 2004 nebyla nikdy implementována, náležitě potřebuje větší změny, aby ten postup mohl být funkční. Ten text, který je nám předložen, nám umožňuje zlepšit eh, toto nastavení, chránit nás eh, před eh, nekalou konkurencí, což vlastně bylo nedostatečně řešeno v tom roce 2004. Tam se jednalo o průmysl, unijní průmysl, a pouze ten mohl předložit stížnost. Myslíme si, že návrh stanoviska kolegy Tremosy chce posílit eh, návrh komise. Já také předložím návrhy v tomto smyslu. Obecně si myslím, že Evropská unie musí více chránit své podniky, své pracující, protože jsou konfrontováni s diskriminačními praktikami v oblasti konkurence. Děkuji. Děkuji, tady nevidím další stínové zpravodaje. Pokud se tady někdo neschovává, ne, nejsou tady další stínoví zpravodajové, takže chce někdo další z kolegů si vzít slovo? Není tomu tak? Já ale vím, že Deže Move je tady zastoupeno. Chcete si vzít slovo? Ano, paní předsedkyně, jen pár slov, abych poděkoval zpravodaji za jeho stanovisko. My chápeme vůli zpravodaje i stínových zpravodajů posílit stávající mechanismus a vítáme také jeho podporu komisnímu návrhu a v tomto smyslu budeme nadále s vámi spolupracovat, protože se jedná o důležitý text pro konkurenci v Evropě a také propojitelnost evropských regionů. Děkuji, vzhledem k tomu, že už se někdo další nehlásí o slovo, tak vrátím slovo zpravodaji, který má tolik času, kolik chce, aby se mohl vyjádřit k příspěvkům svých kolegů. Souhlasím, paní předsedkyně, děkuji stínovým zpravodajům za jejich eh, podporu. Musíme získat velmi širokou většinu, abychom vyslali jasný signál radě a taky společnostem celého světa ohledně toho, těch pravidel, které je třeba splňovat v Evropské unii. Děkuji za tuto živou debatu. Chci připomenout, že lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů, nebo chci tedy upozornit, že ta lhuta je 12. 12. ve 12 hodin. 24. ledna budeme projednávat pozměňovací návrhy a hlasovat budeme 21. února příštího roku, aby výbor TRAN, který se vysloví 5. března, mohl plně zohlednit náš příspěvek. Tím jsme ukončili práci výboru Ekon, ale já vyzývám kolegy, aby zůstali v sále nebo aby se do něj tedy vrátili v 18.30 v rámci možností, protože potom budeme mít společné zasedání s výborem Libe, kdy budeme za přítomnosti komisařky zkoumat takzvaný seznam Jourové, nebo tedy ten seznam nespolupracujících zemí. Tak za chvíli nashledanou.